The first point in our agenda. Prvním bodem na našem pořadu jednání je hlasování o námitce podle článku 106 týkající se udělení povolení k použití bis 2 etylhexylftalatu DEHP. Takže, co se týče této námitky, zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Okay, everybody voted. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Takže nyní můžeme přejít k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. For the next point in our... Takže můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, ale proto musíme vyčkat, až se dostaví zástupci komise. Okay. Now we can start. Nyní tedy můžeme zahájit projednání dalšího bodu pořadu jednání a tím je výměna názoru s Evropskou komisí o kontrole účinnosti, o fitness checku toho obecného potravinového práva. Jak víte, je to první výměna názoru týkající se kontrole uh, účelnosti tohoto konkrétního legislativního textu a to na základě rozhodnutí koordinátoru pravidelně zvát zástupce komise, aby hovořila o postupech v rámci refitu, co se týče hodnocení a dalších kroků, ke kterým přistoupí komise. Tento fitness check se týká nařízení 178, které stanovuje obecné principy a požadavky a obecné cíle potravinového práva. A máme zde zástupce komise, pana Ladislava Miko, který je zástupce generálního ředitele z DG Sante. Takže prosím, vysvětlete nám, jak eh, je situace ohledně tohoto tématu a následně tady proběhne i diskuze se členy našeho výboru. Děkuji vám a přeji pěkné dopoledne. V první řadě se omlouvám za těch několik minutek spoždění. Já jsem opravdu běžel, jen chci opravit. Jsem opravdu zástupcem generálního ředitele. Náš pan generální ředitel je eh, dnes eh, na radě. Eh, dámy a pánové, vám děkuji za tuto příležitost vám popovídat o stavu toho procesu kontroly účinnosti nařízení týkající se obecného potravinového práva. Na úvod několik slov obecně o tom fitness checku. Poměrně často legislativa EU bývá kritizována za to, že nebere v potaz náhledy těch, kterých se eh, daná legislativka, nebo že porušuje právo subsidiarity, anebo že je příliš nákladná, zatěžující či nejasná, anebo příliš složitá pro prosazování či plnění. Všechny tyto kritiky by mohly vést k tomu, že tedy Evropská unie jaksi neplní své stanovené cíle a proto naše komice se rozhodla jít cestou tzv. better regulation, tedy lepších eh, legislativních eh, textů, což se týče právě i nového zhodnocení přeskumu legislativních textů. A je opravdu sdílenou zodpovědností mezi jednotlivými evropskými institucemi a členských států provádět tuto. Tento, tato kontrola účelnosti je opravdu dobrým nástrojem, jak uvést všechny tyto dobré záměry v praxi. Jedná se o zhodnocení politiky, zjištění, zda ten regulační rámec v dané politické oblasti je eh, vyloženě ušit na míru. Přejeme si prostřednictvím tohoto zjistit všechny mezery, nedořešené eh, místa, nedostatky a podobně a zároveň se řídit pravidlem té výzvy po zjednodušení. No a kromě tohoto procesu DG Sante mezi listopadem loňského roku a červencem eh, pardon, a červencem 2013 a listopadem 2012 provedla také takové předběžné zhodnocení, proto aby následně provedla tedy určitou přípravu pro tento fitness check. Takže na základě tohoto prvního předběžného um, studia jsme v roce 2014 právě zavedli tu kontrolu účelnosti tohoto legislativního textu týkající se potravinového práva z roku 2000. 2. A to se týká celého zeměděl, eh, potravinářského sektoru. Přejeme si prověřit všechny definice a, eh, a týkající se politiky potravinářské a krmiv a vycházíme také z eh, textu agentury EFSA, která může vydávat také určité alerty Eh, to jsou ty takzvané RAS a také eh, může eh, jaksi vystupovat v období potravinářských krizí. Tady se zdůrazní všechny ty právní opatření, ke kterým může tedy přistoupit jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Tedy je jasné, že v rámci tohoto refitu začínáme od samotného základu a tato kontrola účelnosti potravinového práva Eh, který má zajistit, zda ten obecný rámec je opravdu vhodný a ušitý na míru pro celé toto odvětví a zda mu eh, současné politiky odpovídají. Eh, samozřejmě, že náš předseda komise Juncker stanovil agendu, agendu a tady číslem jedna je modernizovat stávající legislativu. Kontrola účelnosti potravinového práva se zaměřuje na tři složky. V první řadě je ta obecná složka um, obecného potravinového práva, dále právě ustanovení týkající se právě řízení krizi a naléhavých situací a alerty a pak uh, ustanovení týkající se Evropské agentury EFSA. A z, těchto třech, z těchto tří složek zatím EFSA byla dvakrát hodnocena v roce 2012 to bylo dvakrát, takže je zapotřebí zajistit nezbytné podklady a proto DG Sante zavedlo dvě externí studie. Ta první se týká obecného potravinového práva a ta druhá část se právě týká těch alertů naléhavých a krizových situacích. Tyto dvě studie by měly být právě dokončeny v tomto období roku. A co se týče agentury EFSA, DG Sante, aktualizuje tu poslední období zpráv, to znamená zahrnujeme také období ro- za rok 2015, přitom spolupracujeme s členskými státy a všemi zúčastněnými stranami. Z toho obecného fitness checku bude brát DigiSante také v potaz všechny relevantní informace, a důležité údaje, které máme k dispozici. Zaměřujeme se na pěti kritériích efektivita, relevantnost, koherentnost a přidaná hodnota pro Evropskou unii. A výsledek této kontroly bude představen v pracovním dokumentu komise měl by být dokončen v prvním trimestru roku 2016. A pokud mi dovolíte, ještě bych rád řekl několik eh, slov k těm zjištěním těch dvou externích studií a toho hodnocení EFSI, jak bylo tedy aktualizováno. Takže obecné potravinové právo a příslušné nařízení splnilo své původní záměry, tedy eh, plyn dobré fungování interního trhu byly zanalizovány všechny eh, oblasti týkající se potravinového práva, to znamená eh, i vysledovatelnost, propojení potravinářského řetězce, pak také bezpečnost potravin a také plnění všech požadavků i v rámci refitu a zajištění nezbytné transparentnosti. Nařízení také přispělo k posílení harmonizace, to umožnilo lepší eh, zaměření se při zjišťování rizik. Mm, samozřejmě stále existuje ještě prostor pro vylepšování a to se týká zejména implementace těch obecných principů a požadavků i v dalších eh, sekundárních druzích legislativy a pak za druhé prosazování a implementace stávajících pravidel ze strany členských států. Navyšující míra globalizace a komplexnost potravinářského a dodavatelského řetězce si vyžaduje rychlost ve výměně informací a toto by mě, na to by mělo napojeno ještě i nezbytnost té bezpečnosti potravin. Co se týče toho eh, rychlého systému alertu, eh, Tady byl záměr splněn uspokojivou mírou, nicméně stále je tu ještě prostor pro um, odstranění těch překrytí můžeme zapracovat na systému RAS a na dalších systémech. Jak asi víte, komise provádí úřední kontroly. Už jsme v podstatě včera zahájili první jednání na toto téma s radou. Příprava krizi, to je zase jedna z těch dalších e, klíčových priorit komise. Proto tedy je třeba se zaměřit i na stávající úpravy pro řešení krizi a tady můžeme říci, že se nám daří plnit všechny požadavky na ochranu spotřebitelů. A zdá se nicméně, že je zapotřebí, aby komise hrála větší roli, co se týče role koordinátora. Koordina, komise by měla být tedy součástí toho řízení abychom přispěli k rychlému řešení krizi, aby se krize nestěžovaly. Co se týče FC, tady konstatujeme, že pracuje uspokojivě dobře, ale je možné samozřejmě zlepšit implementaci přijatých rozhodnutí prostřednictvím interních procesů, tak aby se rychleji vyřizovaly žádosti o schválení látek. A tady už došlo k určitému zlepšení, ale víme, že časový faktor je asi nejdůležitější. Stejně tak té o vědecké kapacity ESI, které se opírá o sdílení eh, zdrojů ze členských států a to může mít eh, velký dopad na vypracování odborných stanovisek, což také může být ovlivněno to, že méně zdrojů jsou na tyto účely k dispozici ve členských státech, nedostatek expertů samotných, také doba, na kterou jsou vysíláni experti do ESI a nedostatek grantů. Asi jste si také vědomi, že přes přísná pravidla, které jsou neustále monitorovány, je pořád ještě někdy zaznívá kritika o nezávislosti ESI. Vážení poslanci, doufám, že jsem vám dobře popsal, jak na tom nyní jsme s ohledem na kontrolu účelnosti obecného podrovinového práva a samozřejmě se těším na eh, vaše otázky, na které velmi rád odpovím. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji začneme naši debatu. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi eh, za informace k tomuto bodu. Je důležité si říci, že lepší legislativa by neměla být jenom symbolem deregulace. A to proto, že spotřebitel v Evropské unii dává přednost zejména kvalitě produktů. Velmi sledují jejich původ, složení, způsob přípravy a současně s tím bychom samozřejmě usilovat o zachování rozmanitosti, kterou tady máme a naše potravinové, místní potravinové tradice, které se od sebe mohou velmi lišit eh, z východu na západ nebo z jihu na sever, ale i tak bychom si měli uvědomit, že v tomto sektoru působí řada malých a středně velkých podniků, které velmi často mají problémy s tím, jak eh, se přizpůsobit všem regulacím, které sebou přináší byrokracie a zvýšené náklady. Došlo k určitému počtu eh, skandalů, jako přítomnost koňského masa, eh, psychodrama kolem eh, geneticky modifikovaných organismů, ale my všichni jsme dostali konfrontováni s našimi voliči, kteří často jsou zemědělci nebo chovatele, Eh, dobytka, kteří nás upozorní na to, jak obtížně se provádějí eh, všechna nařízení. Jedna jedné francouzské noviny nedávno si pořídili studii, která prozradila, že etikety u hovězího masa velmi často jsou matoucí nebo přímo klamou, že neodpovídají skutečnému složení nebo původu a to všechno může mít eh, velmi negativní dopady na spotřebitele. A musím říci ke svému politování, že Evropská komise přes žádost Evropského parlamentu ještě pořád neposkytla cožné informace o tom, jak by správně měly vypadat etikety nebo označení hovězího masa. A ještě jde o transmasné kyseliny, které jsou eh, v některých eh, potravinách, přitom jsou nezdravé a mě by zajímalo, jak eh, teď vypadá nebo v jakém stádiu je zpráva komise, která už nám je několik měsíců slibována a zajímalo by mě tedy, kdy bude komise prezentovat syntézu takové zprávy. Thank you very much. Now... Děkuji. Místo předseda Žilpača. Pane předsedo, vážení kolegové, Eh, jenom několik eh, slov k tomuto sdělení Evropské komise. Já musím říci, že ještě pořád eh, nejsem úplně spokojen a to proto, že máme už příliš dlouho dojem, že Evropská komise příliš nespěchá provedením eh, této kontroly ve prospěch evropských potřebů, protože jim moc nejde o to, aby byli chráněni. A ta ochrana ještě není dostatečně internalizovaná v hlavách eh, úředníků Evropské komise. Jde o to, že ta ochrana, a to jsme zažili během těch několika eh, skandálů v posledních letech, které také e, souvisely s potravinovou nezajištěním potravinové bezpečnosti. A z toho všeho vyplývá potřeba přijímat e, nová pravidla, novou regulaci, a to protože tady existuje skutečná mafie v potravinářské oblasti, a, která využívá zmatku a ta se prosazuje čím dál tím více v potravinovém řetězci. A jak už říkala paní Grostet, ve Francii máme e, potravinové řetězce, které nefungují moc dobře a které e, nefungují ve prospěch e, chovatelů, zemědělců, malých producentů. A to proto, že se někde v tom řetězci nacházejí velmi mocné organizace nebo společnosti, které ovlivňují, jakým způsobem ty řetězce fungují. A proto je potřeba se na to ještě podívat a zajistit, aby naše legislativa byla přísnější, aby byla e, důraznější, například to toho označování, aby i u těch eh, výstrach eh, nebo varování, které chceme dávat našim spotřebitelům, věděli, co je dobré jako potraviny a co dobré není. To je, myslím, naší společnou odpovědností. Děkuji, paní Somer. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za toto krátkou prezentaci současné situace. Já, na rozdíl od svých přezečníků, jsem toho názoru, že spotřebitel eh, je v oblasti potravin velmi dobře chráněn v Evropské unii. Samozřejmě pořád pracujeme ještě na nařízení o kontrole, což by ještě mělo zvýšit eh, úroveň ochrany. A i EFSA podle mě funguje dobře. Abych připomenout na skandal s koňským masem. My jsme si vědomit, jak rychle došlo k nápravě. To bylo také obdivodné, když si uvědomíte, eh, jak rozšířeno to eh, bylo. Kdy eh, hovězí maso bylo, Tady pardon, koňské maso bylo kolikrát vydáváno za hovězí. Takže já si myslím, že ten eh, systém, který v Evropě máme, funguje dobře. Samozřejmě jsou tady určité interní procesy, které by mohly se zlepšit. Ale chci se ptat, jestli EFSA skutečně mohla eh, fungovat rychle, protože jsem správně pochopila zástupce komise, jak ten říká, že časový faktor je nesmírně důležitý, to je asi eh, přirozené, ano, pokud má člověk dostatek lidských zdrojů nebo organizace lidských zdrojů, tak může fungovat rychleji, ale já se chci ptat, jestli při všech těch výdajích a při všech těch eh, úkolech, které sama, tak jestli je dostatečně eh, vybavena lidskými zdroji. To je moje otázka. Měl zapomínat na to, že na EFSu se neustále svaluje práce, která pro ně eh, původně nebyla určena. Například posuzování všech těch reklamních sloganů, to přece původně nebylo součástí zadání EFSy. A já si myslím, že pokud předáváme nové úkoly, tak eh, si také potřebujeme, eh, se musíme uvědomit, že by mohl nastat problém s tím, že tady nebude dostatek pracovníků. Ta situace už trvá eh, několik let. A, a potom teď přichází, nebo se rozšiřuje ta účinnost i o rostlinné složky což zase eh, myslím, že rozšíří oblast působnosti agentury. To je jedna známka toho, že ten legislativní proces nefunguje dobře, pokud neustále vznikají nové úkoly, ale není to doprovázeno. Eh, ještě úplně není jasné, jak to bude vypadat s těmito zdravotními tvrzeními. A já se zase chci zeptat, jestli lze tedy zlepšit interní procesy, tedy zrychlit eh, vyřizování žádostí o schválení a jestli tedy EFSA na to má dostatek pracovníků a jak se můžeme v budoucnosti vyhnout tomu, aby EFSA dostávala pořád nové úkoly, které nesouvisejí s jejím mandátem. A ještě jeden bod. Vy jste říkal, pane Miko, že rolí komise nebo role komise v krizovém řízení by měla být větší. Já se chci zeptat, jestli komise má pocit, že nemá dostatek kompetencí v této oblasti, v tom krizovém řízení, anebo je komise toho názoru, že pro tyto účely potřebuje také více zaměstnanců. Nedostačilo by, kdyby komunikace v krizovém řízení měla na starosti ESA? jestli se v tom eh, pletu, tak eh, prosím o opravu, protože já si myslím, že u toho koňského masa EFSA fungovala velmi dobře, samozřejmě asi ve spolupráci s komisí. Nejsem eh, sama schopná posoudit, jakou roli si tedy komise představuje, pokud má být posílena komunikace u toho krizového řízení. To by mě zajímalo více podrobností. A ještě poslední věc. Proběhla veřejná internetová konzultace k tomu, té kontrole účelnosti obecného potravinového práva. Se se ptali, co už to skončilo, jestli komise analyzovala průběh těchto konzultací, nebo jestli ještě probíhají. A celkově bych se přála, aby tato kontrola účelnosti eh, proběhla rychleji. Myslím, že už to trvá určitou dobu a my jako parlament eh, bychom se tím také měli zabývat. Víme, že toto legislativní období už eh, výrazně pokročilo. Pokud teď komise oznamuje výsledky nebo návrh eh, v prvním čtvrtletí roku 2016, tak je to pro nás opravdu ten nejzadnější termín Eh, který nám umožní se tím vůbec zabývat. Chci ještě přeměnout jednu hořkou zkušenost velkými tématy eh, v oblasti potravinového práva, kde jsme vždycky naráželi na problém, že to všechno nebylo hotové před volbami v Evropské unie, což ten proces potom neuměrně protahovalo, protože eh, byl nový parlament, který se potom tím musel Eh, znovu zabývat, ten má právo samozřejmě eh, se k těm věcem vrátit a tak dále. Děkuji. Pan Ozling. Hojzling. Děkuji komisi, eh, že komise přišla s těmito informacemi, že nám nabídla i politické zhodnocení. Já hned přejdu ke vse, protože minulý týden jsme kolegy byli v Parmě, v sídle agentury. Myslím, že za to někteří i tu EFSU kritizovali. A my jsme se tedy informovali o tom, jak EFSA funguje na tom, eh, v tomto sídle a skutečně je problém s těmi komisemi odborníky a s ochotou těch odborníků ze členských států tam působit a s tím eh, bychom rozhodně měli něco dělat, protože jinak eh, ta samotná agentura má příliš málo odborného personálu a členské státy neposkytují dostatek a s tím se musí něco udělat, protože to je podstatná, podstata EFSI a na to se také odvíjí její důvěryhodnost. Takže je potřeba to zlepšit. O tom jsme byli pevně přesvědčeni po těch eh, jednání, která jsme měli. Otázka je, jestli ty nové úkoly je pořád možné vyřizovat eh, s tím eh, personálem, který má k dispozici. To je otázka. A musíme se hlavně zaměřit na to, aby ty základní oblasti působnosti, které má, byly dostatečně ošetřeny. K tomu hodnocení patří také to, že eh, po deseti letech fungování eh, potravinového práva asi eh, nedošlo k nějakému výraznému zlepšení nebo ke zlepšení veřejného zdraví v Evropě. Určitě tady jsou problémy, které souvisí s nezdravým stravováním, ale to asi není úplně otázka bezpečnosti potravin. Já si myslím, že bychom zase měli intenzivně přemýšlet o tom, jak eh, působit v této oblasti, jak mít nějaký varovný systém. Minulosti jsme hovořili o tom eh, systému semaforu. No. Kandidát s koňským masem, který tady byl jmenován, eh, vedl k potřebě větší transparentnosti potravinovém řetězci. Na rozdíl od paní Grostec si nemyslím, že stačí, aby Eh, člověk zjistil, odkud eh, nějaký produkt pochází. To není úplně dostatečné. Problém je přece v tom, že mm, tady je nedostatek dohlížení na všechna ta prohlášení od eh, výrobců nebo prodejců. Víme, že minulý týden mm, tady se objevil skandál, že ty ryby, které byly v dispozici v evropských institucích, byly jiné, než tam bylo uváděno to, že se upozornilo to, že tady je transparentnosti potravinovém řetězce je potřeba to zlepšit. Co také neakceptuje to, že každý rok dostaneme zprávu o nedostacích nebo o tom, že dochází nebo že přetrvávají eh, pesticidy v potravinách. Co se týče dopadu těchto látek, tak o těch víme velmi málo, málo se pracuje na těch příčinách. Měli bychom eh, vyhodnotit zemědělskou praxi a řada těch informací, které o tom jsou, nejsou akceptovatelné. To se také musí zlepšit. Nemůžeme to jenom tak brát na vědomí, že se potravinách eh, nacházejí tyto látky. a e, neklesá jejich koncentrace, spíše naopak. A to nemůžeme čistě akceptovat a musíme na tom zapracovat. Členské státy samozřejmě mají povinnost postarat se v celém potravinovém řetězci, aby se skutečně dodržovaly všechny předpisy, v tom asi je deficit a měli bychom zase e, pečlivě zkoumat e, praxi ve členských státech, jestli dohlížejí na to, aby se všechno provádělo tak, jak má a pokud ne, tak to musíme požadovat. Asi jeden z největších problémů, se kterým se tady potýkáme. A asi bychom měli mít také v Evropské unii mnohem lepší výměnu informací a lepší systém dohledu eh, příslušných orgánů. Děkuji. Pan Petičíny. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zabývat jednou z otázek, které tady vedeme, tedy kvalitou krmiva. A sice, jestli je tady riziko pro uh, lidské zdraví. Jde tady o určitá mikrobiologická rizika nejenom pro uh, zvířata, ale také pro uh, lidi. Jde o to, že kolikrát eh, chovatele chtějí zajistit co největší výnosy a to potom vede k nadměrnému používání antimikrobiálních eh, prostředků v rámci profilaxe. Nedávno se objevil článek k tomuto tématu TTAP, látek, které se nazývají TTAP, jejich využívání eh, v eh, živočišném chovu. Stejně tak jde o používání eh, růstových hormonů a antibiotik, což jsou látky, které jsou v Evropské unii zakázány, podobně jako geneticky modifikované a modifikovaná krmiva a podobné látky, které by mohly mít potenciálně dopad na lidské zdraví. A proto mám následující otázku. Je možné všechny tyto látky používat a přitom zajistit vysokou ochranu lidského zdraví a ochranu spotřebitelů v potravinovém řetězci. Děkuji a teď má slovo paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla eh, věnovat otázce regulace a harmonizace je tady eh, představen jako pilíř Eh, absolutní bezpečnosti, ale já si myslím, že tak absolutní to ani být nemůže. A proto mám první otázku. Jak by standardizovaná, homogenizovaná regulace mohla zamezit některým místním nebo národním rizikům. Vemme si příklad varování krizí, jak je vedeno v kapitole 4, ta naléhovost, koordinace a podpora Eh, členských států a jejich eh, příslušných orgánů, ale podobným způsobem, a tím se dostávám k druhému bodu, se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že bychom mohli získat lepší přidanou hodnotu na evropské úrovni, také v těch obecných cílech kontroly kvality, když eh, zajistíme spíše nebo umožníme více flexibility v těchto otázkách. A za třetí, jde také o větší provázanost mezinárodními dohodami si uvědomíme, že dochází k tím dál tím intenzivnější obchodní výměně, tak eh, se také zvyšuje ta pravděpodobnost určitých rizik. A proto eh, se chci ptat, jestli pokud eh, zpřísňujeme a s zpřísňujeme regulační rámec, tak by zase mohlo to vést k násobení rizika. Proto se chci zeptat, jak to vše, všechno uvést Evropská komise v soule. Thank you very much. Now Miss Melior. Děkuji vám. Paní Melior. Děkuji vám, pane předsedo. Já především tedy děkuji eh, komisi za předložení zprávy. A mám tady dva body, které mě zajímají a kde by se ráda něco zeptala. Eh, ten první bod práce EFSA, o tom tady už byla řeč. My eh, jsme v menším kruhu měli možnost vést eh, rozhovory s EFSO a musím říct, že pod svým novým předsedou eh, se velice snaží eh, vypořádat se s námitkami a obviněními z svých počátečních období. Oni jsou de facto v styku s potravinářskými lobbysty, nevždy se tam hraje dobře. A Tady existují tedy e, vědecké panely, které používá EFSA a samozřejmě na to, aby, tak mohlo, aby to tak mohlo být, potřebuje určitou e, kompetenci Eh, otázka je, nakolik můžete EFSU podpořit, aby si posílila svůj profil a fungovala prostě lépe. Eh, druhá věc, eh, v Evropě máme obecný právní rámec pro potraviny, jenomže Ono se to eh, rozhoduje ve členských zemích a v rámci subsidiarity je možné skutečně dosáhnout velmi odlišných výsledků a, a posouvat věci eh, různě a někdy ani nesrovnatelným způsobem. Eh, tady říkáme, že nejdůležitějšími cíly jsou společný trh a také zdraví občanů Tady eh, ovšem je problém v tom, že eh, my žijeme v době, kdy přibývá civilizačních chorob a eh, tím důležitější tedy potravin, tím důležitější je kvalita potravin a bylo by dobré, kdybychom tedy měli jednotné právo, které se jednotně bude používat a tím pádem se zajistí tato bezpečnost. Děkuji paní Delaji. Děkuji, já bych se chtěla vrátit k jednomu bodu, eh, týkající se zprávy, eh, o které jsme hlasovali v únoru, která se týkala původu masa v hotových jídlech. Už se o tom zmiňoval i Žil Barňo. Kromě otázky bezpečnosti potravin je také důležité, aby spotřebitel měl informace o tom, eh, o, o původu masa v okamžiku nákupu. Chtěli bychom eh, zajistit absolutní transparentnost. Já teď čekám velmi netrpělivě na návrh komise, který se tohoto bodu týká. Thank you very much. Děkuji vám všem. A nevidím, že by se někdo další z kolegů hlásil do debaty, takže eh, vracím slovo komisi. Prosím vaši odpověď. Především vám děkuji za tuto intenzivní výměnu názorů, ve které zasněla, zasněla mnoho aspektů. To je vlastně ta krása i riziko debaty o základní legislativě, jako je obecná legislativa o potravinách, eh, která se týká potravin je krmiv. Já se pokusím odpovědět co nejlépe tak především bych chtěl připomenout, že zde existuje jedna tendence, tendence obecná. A debatuje se o tom nejenom na úrovni EU, ale také na úrovni národní. Je zde takový trend eh, řešit problémy přijímáním nové eh, legislativy. Na druhé straně je zde jiná debata, a to je o tom, že máme už příliš mnoho legislativy, čili to jsou protichudné tlaky. A jediné řešení je samozřejmě zaměřit se na stávající právní rámec. Zda tedy je náš problém pokrytý a za druhé, pokud ano, zda je toto řešení eh, odpovídající. No a to je de facto princip eh, Mm, toho takzvaného fitness checku, čili eh, posouzení vhodnosti. Pokud se týče obecné potravinářské legislativy, tak my tady hovoříme o pyramidy, pyramidě zákonů, eh, kde je více než tisíc různých právních aktů. A my se teď díváme na samotný základ této legislativy. Je tento základ v pořádku? správné principy, správné instituce, čili o, začínáme úplně od spoda a e, postupně se propracováváme k té odvozené legislativě, kde je možné řešit mnoho z těch problémů, které tady zasnívají. Také mnoho aspektů, o kterých se hovoříte, jsme už řešili v balíčku respektive řešíme v balíčku navrženém před lety, ale e, dosud projednávaném. Vy například hovoříte o oficiálních kontrolách, kde tedy mnoho aspektů je zahrnuto, ovšem zatím se o tom pořád debatuje. Já se nechci pouštět do detailů úplně ve všech aspektech, protože Eh, nad rámec toho fitness checku eh, bychom se dostali k jednotlivým problémům. Ovšem eh, naše otázka je, zda ty principy v obecné legislativě o potravinách zda jsou v pořádku. Nyní odpovědi na některé z vašich otázek, tedy aspoň ty, které jsem zachytil. E, e, nebudu e, detailně rozebírat transmasné kyseliny, nicméně problém to je a my slibujeme zprávu, na které už se pracuje a doufáme, že bude hotová ještě před koncem roku, čili někdy v prosinci. A to bude základ dalších debat. Dále, co se týče řady otázek a poznámek k podvodům s potravinami, tak tyto potravinové problémy tady jsou. E, je to tedy problém a podle definice je tímto podvodem činnost, která se e, úmyslně vyhýbá zákonu. Čili nám tady nepomůže přijímat další pravidla, ale je třeba, abychom měli nástroje a schopnost vyměňovat informaci, sledovat podvodné praktiky a také je zastavit. A toto navrhujeme eh, v nařízení oficiálních kontrolách. Čili to, co nám dosud chybělo, to tedy navrhujeme v tomto nařízení. A pokud vím, eh, jak v komisi, tak v parlamentu, eh, je víceméně shoda na tom, že takovýto zákon bychom zde měli přidat. To nám dá ty příslušné nástroje. Také jste hodně hovořili o EFSE a já eh, se to pokusím zodpovědět na jednou. První otázka. Eh, zazněl tady eh, názor, že EFSA je v určité situaci a že se musí vypořádat více než z pěti tisíci posudky každý rok, přičemž má zhruba 500 lidí a 10 vědeckých výborů. Čili já si myslím, že vzhledem k těmto skutečnostem fungují velice dobře. Navzdory kritice můžeme se tady bavit o eh, problému transparentnosti, eh, nicméně eh, domníváme se, že to právní prostředí je v pořádku. Otázka nyní, zda máme dostatek lidí. Já si myslím, já bych odpovědět, my se domníváme, že ano. A podle nás ten problém nespočívá v personálním vybavení, ale spíše ve dvou jiných věcech. Jednu jste zde zmínili a to je, jak nalézt dostatek eh, skutečně špičkových eh, vědců, kteří by zasedali na výborech EFSI, ale zároveň <clears throat> to musí být lidé, eh, které, kteří nemají žádné kontakty k vůdčím Eh, firmám tady v tomto biznisu. Eh, víte, že eh, podvodům tady dochází tam, kde jde o peníze. Čili není dost dobře snadné najít ty nejlepší lidi, kteří už deset let nemají žádné kontakty na velké hráče v oboru. Čili to nás často vede k tomu, že máme na těch výborech vědce, kteří jsou buď to začínající, anebo už naopak víceméně v důchodu. A, a samozřejmě to jsou lidé, kteří, kterým nehrozí, nebo kteří by už eh, celkem nemohli být nějakým způsobem propíráni v médiích. Čili toto je problém a správně bylo řečeno, že s pomocí a ve spolupráci s českými eh, zeměmi eh, to je tady trošku problém. A navíc EFSA nemůže eh, říct, prostě obrátit se na konkrétního věce a říct, vy nám vyhovujete, pojďte k nám. Ne, jde to naopak, lidé se hlásí, pokud mají zájem pracovat pro EFSA a z nich si tedy může EFSA vybírat. Čili eh, tak toto vypadá v praxi. Eh, právní základ na tom nic nezmění, ten je v pořádku, ale tady ten praktická stránka, eh, to, z jakého okruhu můžeme vybírat, tady toto, zejména to, to, to aby, se, aby člověk nebyl nějak zapletený s jakýmikoliv firmami v oboru, tak toto je ta hlavní problematika. Nicméně tady potřebujeme, aby nám pomohli soustředění úsilím také členské země. Další otázka se týkala k, týkala toho, co se týká tedy deklarovaných vlastností a změna tady byla botanika. Toto je exemplární situace Tady máme v konfliktu dva kusy legislativy. A jde o to, že pokud budeme prostě tupě aplikovat stávající pravidla, aniž budeme uvažovat o tom, jak se eh, to hodí či nehodí, tak to skutečně by nebylo dobré. My tady zatím nemáme tu legislativu, která by mohla rozlišovat mezi tím, jaké reklamy vlastnosti jsou eh, relevantní, jaké ne. Čili toto je problém, ten problém musíme řešit a musíme jít eh, k jeho kořenům. Eh, a to už není otázka kapacity, to je otázka, jak to provést. A toto je něco, co je už nad úrovní toho obecné, té obecné legislativy. Tady je prostě třeba řešit toto. Eh, je možné zlepšit vnitřní procesy EFSI? Ano, je to možné, probíhají debaty s významnými partnery, také s vedením agentury EFSA a de facto v eh, vlastní organizační struktuře dochází k výrazným Eh, změnám eh, za eh, nového výkonného ředitele. Dále no, tady zazněla otázka o roli v krizi. A tady bych chtěl připomenout, co my spolu a co zejména vy jste tady rozhodli jako regulace. My jsme se v Evropě rozhodli, že, budeme od, že oddělíme řízení rizik od eh, posuzování rizik. A já bych skutečně byl pro, abychom to dodržovali skutečně v každé situace. EFSA podle mě v krizové situaci má danou roli velice jasně a sice e, jde o posuzování problému, ale nemělo by to vést k, posuz, k řízení kri, této krize. A to je na komisi a na příslušných orgánech členských zemích, čili eh, vědecká kapacita EFSI by měla být poradenská a v podobě poskytování nezbytných informací, ale EFSA eh, tedy by neměla samotná řídit eh, krize a tak by tam měla zůstat. Samozřejmě, že tyto role v krizi se mohou navzájem trochu přesahovat, to je celkem jasné v situacích, kdy je třeba rozhodovat velmi rychle. Nicméně přesto se snažíme tyto role udržet oddělené. Dále tady zněla otázka, zda obecná potravinová legislativa a posouzení její eh, hodnosti a účinnosti je hotová, tak já musím říci, že zatím ne, ale eh, pokud eh, chcete vědět, jestli to eh, budeme mít v prvním kvartále 16, tak ano, toho jsme schopni, to tak bude. My skutečně chceme finalizovat tuto práci do tří měsíců. My zde máme studii, máme informace k dispozici, a mm, myslím si, že ty dva, maximálně tři měsíce bychom měli mít k dispozici už e, návrh textu. Já si myslím, že ta, e, ten odhad, že to zvládneme v první kvartále 16, je celkem reálný. Dále. Několikrát jste také zasmělo toto na jedné straně můžeme říci, že právní rámec je dostatečný, e, na druhé straně máme obrovské problémy v některých oblastech implementace. Implementace tohoto právního rámce je totiž v rukou e, národních orgánů a mm, Evropská úroveň má určitou e, dohledovou roli. Čili co se týče eh, vymáhání a implementace, tak my tady máme eh, nástroj v podobě eh, agentury Degesante a tam se skutečně měří efektivnost hm, příslušení národních orgánů a scházejí se zde všechny ty kritické problémy vyvývající z eh, běžného plánu a tady samozřejmě se snažíme dát na jedno místo všechny ty eh, problémy. Ty, někdy se to daří lépe, někdy hůře, ale eh, výsledky, výsledky lze dosáhnout pouze za předpokladu velmi dobré spolupráce mezi evropskou úrovní a úřady členských zemí. Co se týče otázky, zda pravidla stanovená v naší legislativě, eh, která jsou velmi náročná, pokud se týče řešení eh, rizik, na kolik je možné je sladit eh, s jednáním TTIP. No, to by bylo složité, ale každopádně cílem TTIP není oslabit úroveň bezpečnosti. Jde o to, abychom zde měli stejnou kvalitou, i když třeba zajištěnou jinými metodami. A dále, eh, aby tady byl prostor, abychom se navzájem zbližovali, aniž by došlo k oslabováním, eh, k oslabování standardů. Čili opakuji, je naprosto vyloučeno, eh, že bychom debatovali o některých třeba limitních hodnotách platných v Evropě. To v žádném případě a já vám to e, díky osobní účasti na tělo jednání mohu e, e, takto říci. Mikrobiální rezistence. Toto je věc, která není součástí té obecné legislativy a jeho přeskumu. Nicméně, na základě principů vyplývajících z tohoto základního zákona, tak samozřejmě to musíme řešit, pokud se týče eh, eh, léčiv a potravinových doplňků. Eh, nyní zde máme posouzení příslušného rámce, opět to bude finalizováno v roce 16 a očekáváme akční plán číslo 2 Eh, s tím, eh, že se to bude týkat tedy eh, medikovaných, medikovaných krmiv a veterinářské problematiky. Dále otázka harmonizace s mezinárodními předpisy. Toto je velmi důležitý předpis a mm, jsou zde dva aspekty. My na jedné straně Eh, jsme povinni dodržovat mezinárodní předpisy a to se také děje. A pokud se týče tedy eh, zdraví zvířat, zdraví rostlin, oficiálních kontrol, tak eh, to, co nám chybí, se snažíme zahrnout do našeho nařízení a mm, prostě chceme být nadále plně v souladu s mezinárodními předpisy. Ale je tady ještě druhý aspekt a sice my chceme být, eh, tedy hrát vůdčí roli eh, v těchto předpisech a chceme eh, naopak, aby naše evropské předpisy se přelévaly do těch mezinárodních. To je pro nás velmi důležité, poněvadž do té úrovně bezpečnosti, kterou tady máme, jsme hodně investovali a chceme, aby to platilo také mezinárodně, eh, protože eh, mezinárodní předpisy jsou eh, často měkčí než to, co se přijímá v Evropě. Takže my samozřejmě Hmm, respektujeme, přijímáme mezinárodní eh, předpisy, ale máme také velký zájem na tom, aby se naše předpisy stávaly mezinárodními. No já si myslím, že to je tak obecně asi všechno, o čem jsem chtěl pohovořit a děkuji vám za pozornost. Thank you to you for your... My děkujeme vám za vaše podrobné odpovědi. A myslím, že nyní nastal čas, abychom se zabývali dalším bodem našeho dnešního pořadu jednání. A ten se týká posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Budeme projednávat návrh stanoviska. Navrhovatelem je pan Zofoli a já mu okamžitě předám slovo, aby nám vysvětlil obsah svého stanoviska. Grazie Presidente, colleghi. La Commissione... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Zemědělský výbor, který je příslušným výborem na toto téma, připravuje zprávu z vlastní iniciativy. Ta si klade za cíl podporu, inovaci a hospodářský rozvoj v budoucím řízení evropských zemědělských podniků a požádali nás o naše stanovisko. Toto stanovisko se týká zejména problematik, jež jsou důležité pro budoucnost zemědělství. Ta výzva je obrovská, tedy uživit naši planetu. Po expu v Miláně a i Expo v Miláně se věnovalo právě otázkou potravin. Co je tady důležité? Zabývat se tím, jaká je hlavní role zemědělství, tedy produkovat potraviny, které jsou zapotřebí, nicméně je třeba je produkovat tak, abychom zároveň zachovali eh, úrodnou eh, zemědělskou půdu a zajistili i tedy dostatečnou kvalitu v budoucnosti. Samozřejmě skutečnost je taková, že populace světa roste. Odhaduje se, že do roku 2050 budeme na planetě žít 9,6 miliard. No a to s sebou přinaší i zvýšenou poptávku. No a odpovědí na tuto poptávku by mělo být to, že budeme zabezpečovat dostatek zdravých potravin a zároveň zachováme zdravé životní prostředí a budeme mít potraviny, které budou zdravé a kvalitní. To znamená, potřebujeme produktovat více, ale jiným způsobem, to znamená méně používat hnojiva, chemické uh, látky a jiné. Tento nový druh zemědělství, oběhové, oběhová ekonomika nám umožňují i e, různé alternativy. My potřebujeme nalézt alternativy těm přírodním zdrojům, které využíváme. A potřebujeme se zabývat také otázkami potravinového odpadu, Přibližně 1,4 miliardy tun se ročně vyhazuje, zatímco 800 milionů lidí na světě trpí chronickým hladem a naopak 2 miliardy populace jsou obezní nebo trví, trpí nadváhou. To znamená, potřebujeme rozvíjet programy potravinového vzdělávání, správného stravování, stravovacích návyků, A existují i charitativní organizace, které přerozdělují potraviny rodinám, které je mají zapotřeby. To znamená, musíme umět přistupovat úplně jiným způsobem k celé této problematice. A my navrhujeme to, aby zemědělci šli cestou udržit, udržitelnějších eh, zemědělských postupů, zároveň navýšili účinnost produkce, ale zároveň zajistili potravinovou bezpečnost aby to bylo to potřebné množství potravin, ale zároveň, aby se ochraňovalo lidské zdraví, to znamená kvalitní potraviny, ale zároveň myslet na blahochovaných zvířat a nezapomínat na biodiverzitu zabraňovat znečišťování orné půdy, vzdělávání, výchovou a investicemi do výzkumu a do vývoje, rozvíjením potravinářského odvětví a také hlavně zavedením transparentních podmínek v potravinářském průmyslu, tedy aby potraviny byly označovány opravdu přehlednými etiketami, abychom podporovali moderní zemědělství, které bude udržitelné, které bude informatizované a robotizované. To vše je zapotřebí, stejně tak inovace, odborné vzdělávání, to je zapotřebí i pro tu generační změnu farmářů, je to nezbytné i pro vytváření nových eh, pracovních míst. Nesmíme zapomínat také na stárnutí té zemědělské populace. Nezapomínejme, že mnohé oblasti na venkově jsou opouštěné a lidé odcházejí do měst. Členské státy budou hrát důležitou roli, měli by investovat více do výzkumných programů, měli by rozvíjet nové agrotechnologie, vyměňovat si nové zkušenosti a podporovat také kvalitní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a poskytovat je k dispozici i malým hospodářským podnikům, které jsou často tak nějak stojí mimo to vědecké prostředí. Jednoduše se potřebujeme umět přizpůsobit, přizpůsobit se i ty současné zemědělské postupy i klimatickým změnám. Tedy kromě diverzifikace produkce bychom měli minimálně omezit eh, monokulturu. Uvažuje se, že v roce 2050 bude 200 milionů tzv. klimatických utečenců a na toto všechno nesmíme zapomínat. To všechno jsou otázky napojené na inovaci v zemědělství a proto je zapotřebí vylepšit ten návrh výboru Agri našimi pozměňovacími návrhy. Lhůta je 27. listopadu pro výbor Agri a já jsem přesvědčen, že i vy přispějete cenými příspěvky. Děkuji. Pane předsedo, já zastupuji naši stínovou zpravodajku Mariano Petir protože dnes se nemůže zúčastnit zasedání. Takže já tu mám její příspěvek a, a přečtu je za ní. Paní Petir chce zdůraznit několik bodů, které je třeba brát v potaz v tom období, když se snažíme podpořit inovaci zejména navýšit tedy rozvoj v té zemědělské oblasti a podpořit tedy evropské zemědělce. Je přesvědčena, že je zapotřebí podpořit inovaci, zejména inovaci, která si klade za cíl snížit náklady na produkci. A toto může být učiněno regionalizací spotřeby energie, také vody a dalších surovin, vytvářením nebo spojováním v rámci oběhového hospodářství. Také je přesvědčena, že inovace by měla přispívat k udržitelnějšímu zemědělství, co se týče produkce potravin, podpory rodinných farem a podniků a zachování biodiverzity období nadměrné produkce potravin a přesycení trhu se zemědělskými výroby je přesvědčena, že konkurence eh, by se měla více zaměřovat na kvalitu než na kvantitu vyprodukovaných potravin. Takže je zapotřebí načetnout opravdu nové eh, modely pro řízení v zemědělství, abychom ochránili zemědělce a zachovali také kvalitu zemědělské půdy jakožto důležitý zdroj když budeme ignorovat všechny tyto výzvy, bude hrozit riziko, že nikam nedojdeme, navíc poškodíme budoucnost zemědělské výroby a poškodíme životní prostředí. Musíme pomýšlet na udržitelnost našich politik a našich aktivit a to i z hlediska právě budoucích generací. Paní Petir by byla ráda, kdyby pan zpravodaj mohl vzít tyto její připomínky v potaz a děkuji za pozornost. Děkuji, Elizabeth. A nyní pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat zpravodaji za tento jeho text. Samozřejmě, že má právo, když zdůrazňuje tu obrovskou dlouhodobou výzvu, které čelí zemědělství a zejména potravinová bezpečnost. Myslím si, že produkce potravin bude zdvojnásobena do roku 2050, aby se pokryla poptávka a budeme tedy eh, toto muset splnit za stejných zdrojů. Takže je mi jasné, že pokud máme zintenzivnit produkci potravin udržitelným způsobem, tak budeme muset do toho zapojit technologii, inovace, vědecké postupy a to vše na úrovni Evropské unie. Musíme se více zaměřit na nové zemědělské techniky, také údaje, které máme k dispozici, abychom navýšili efektivitu a produkci. A myslím si, že naši zemědělci hrají velkou roli a příslušné také zemědělské e, školy e, v tom hrají velkou roli, když tedy připravují budoucí zemědělce a učí i nové technologie. Nicméně posílení inovací e, to neznamená jenom poskytovat ty nejposlednější technologie. Mám takové příklady i z našeho regionu, kde třeba nějaké takové postupy nemusely úplně fungovat. Ale máme tu menší skupinky, kde si mohou zemědělci vyměňovat eh, zkušenosti, mm, informace a vzájemně spolupracovat. Takže posilovat inovace na evropských eh, firmách, farmách, to je důležité a správné řízení je tedy zapotřebí, abychom splnili ty dlouhodobé výzvy. To je důležité, když eh, si přejeme zachovat právě ty naše kvalifikované zemědělce. Pak odpad potravin, to je zase um, takový opravdu nešvar naší společnosti. Já jsem se včera díval na jeden pořad na BBC, který se týkal tohoto tématu a uvědomil jsem si, že je třeba více vzdělávat populaci o tom, jak tedy využíváme naše potraviny, že třeba je i nadále umět zpracovávat. Samozřejmě, že si uvědomí, jakou um, mal obchodníci tady hrají v tomto všem uh, roli. Nicméně, asi to vše prostě nevyřešíme, pokud nepropojíme všechny články tohoto řetězce. Děkuji a nyní pan Garbrandy. Děkuji, pane předsedo. Dovolte i mě poděkovat panu zpravodaji za tento skvělý příspěvek. Myslím si, že zdůraznil ty hlavní body, které jsme tam sepsali ve výboru eh, NV. Já tu zastupuji Nilse Torvalce, který eh, nemůže být dnes eh, přítomen. Možná to zachází v tom stanovisku za Envy příliš daleko. Nicméně myslím si, že nejlepší věci by bylo úplně radikálně změnit společnou zemědělskou politiku. Třeba ty podpory eh, příjmu na úplně jiné druhy podpor, podpory pro inovaci a udržitelnost. To si myslím, že by mohlo zajít až moc daleko. Nicméně inovace je opravdu klíčová, abychom zajistili dostatečnou produkci potravin v budoucnosti, když se bude naše planeta přibližovat k té desíce miliard obyvatel. Nicméně efektivita nevždy znamená, že proto potřebujeme nové postupy praxe. Myslím si, že stejně tak budeme uh, Eh, postupovat kvalitně, když budeme lépe sdílet ty inovativní způsoby v těch farmářských postupech. A už jsme tu měli velké eh, zisky a výdobytky v produkci potravin v Evropě. Já myslím, že to sdílení eh, je opravdu dobrým způsobem, jak postupovat. Pak další oblast, což je takový středobod zájmu našeho výboru je třeba zajistit, abychom navýšili produkci a zároveň neohrozili životní prostředí. Když se podíváme na tu zprávu o stavu eh, přírody, o tom jsme hovořili včera v tomto výboru, tak zaznamenáme, že intenzivní zemědělství je právě jedním z těch hlavních důvodů, které vede ke ztrátě biodiverzity v Evropě. Ano, je tu velká výzva, potřebujeme větší produkci a na druhou stranu musíme prostě zachovat biodiverzitu a tady právě potřebujeme celou řadu nových inovativních zemědělských postupů a také mnohem lepší řízení. A někdy to může znamenat také to, že bychom měli uplatňovat méně intenzivní druhy zemědělství. Já v tuto chvíli to přeruším a velice rád předložím několik pozměňovacích návrhů tomuto již dostatečně kvalitnímu stanovisku. Děkuji a není pan Housling. Já ich darf dem Děkuji, já chci poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. Byla tam řada, měla řadu důležitých věcí. Včera proběhla debata na zemědělském výboru ke stejnému tématu. Tady se ta debata trochu liší od toho, co jsme slyšeli včera, to protože na eh, výboru pro zemědělství si řada lidí myslí, že tady nasazení techniky a nasazení prostředků na ochranu rostlin a hnojiv je pokrok. Ale to je špatná cesta, pokud by mělo dojít k intensiv, intensifikaci těch současných eh, metod. To už tady eh, říkali kolegové přede mnou. Tento typ zemědělství totiž způsobuje masivní dopady na biodiverzitu, na eh, také kvalitu půdy. S tou se často zachází velmi ne, eh, neúsporně a proto to může ovlivnit naše budoucnost. Já si myslím, že inovativně do budoucna udržitelné zemědělství je ekologické zemědělství, které minimalizuje dopady na své okolí. A myslím si, že i tímto způsobem je možné zajistit potravinovou bezpečnost. <clears throat> A když někteří citují ta čísla, například, že je potřeba 80% eh, více potravin do budoucna vzhledem k růstu populace, eh, tak se také říci, že eh, pokud nezměníme naše stravovací návyky, tak to prostě fungovat nebude. Například se to že spotřeby masa my jako Evropané nebo Američané, kteří mají ještě vyšší spotřebu masa, tak to potom, eh, pokud se to nezmění, tak to prostě fungovat nebude. My v Evropě eh, vyrábíme eh, hodně masa, mléčných produktů, potom to exportujeme a tím si také neděláme nic dobrého, nebo pro naše zemědělství to není dobré. Měli bychom se naučit žít bez živočišných proteinů. Eh, ceny klesají, takže to není ani ekonomicky výhodné. Měli bychom ustoupit od tohoto způsobu masové produkce a eh, minimalizovat eh, ty dopady. To je, myslím, že nejdůležitější věc, na které bychom se měli shodnout. U nás také příliš mnoho vyhazuje, kolikrát se ani dostane na stůl, takže je tady plítvání, obchodní řetězce kolikrát ani neakceptují Eh, většinu eh, eh, pěstovaných potravin. A další věc, na které bychom se také měli shodnout, v dávné době došlo k výraznému ubytku pracovních míst v zemědělství. Netýká se jenom Evropě, ale jinde ve světě a tím také přicházíme o vědomosti, dovednosti, ztrácíme tím část naší kultury. Proto si myslím, že dalším naším úkolem, který bychom se měli stanovit, je udržet co nejvíce těch malých zemědělců, kteří budou dále vyrábět a kteří eh, sebou přináší určité znalosti. Děkuji, pan Balco. Děkuji za slovo. Tady v tomto návrhu stanoviska vidíme, že je zapotřebí zareagovat na celou řadu výzev v zemědělské oblasti. Některé jsou ale takové trošku protichůdné. Pan zpravodaj tu navrhuje o navýšení populace jakožto východisko a to bude vyžadovat větší míru zemědělské produkce. Nicméně všichni víme, že v Evropě eh, si velice ceníme produkce kvalitních výrobků Nes, ale pan zpravodaj také poukazuje, že zemědělská oblast má další důležitou roli a to je zachování té venkovské populace, zemědělské populace. To znamená, a je to i otázka kulturní, my si přejeme, aby se venkovské oblasti eh, nevylidňovaly, aby se našly způsoby, jak tam tu populaci zachovat. To je důležitý prvek i v této věci neobjevuje se to v textu, nicméně je zapotřebí také hovořit o tom, že pokud dojde k mechanizaci, bude to sebou nést následky. Máme tu ten argentinský příklad, já ho velice dobře znám, mají naprosto industrializované zemědělství a využívají eh, GMO a lidé nebo zemědělci cestují na ta pole, řízen, stroje mají řízené GPS. Já nevím, ne, nemusí to být vždy negativní, ale nesmíme jít proti ekologickému druhu zemědělství a proti ochraně venkovské populace. Pokud chceme industrializovat zemědělství, to by asi do budoucna bylo velice negativní. Doufám, že jsem to dobře pochopil. Ms. Pierik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, gisteren hebben wij in de commissie Landbouw ook... Dank u wel. Včera na výboru pro zemědělství jsme vedli podobnou diskuzi, tedy věnovali jsme se tomuto tématu. A když hovoříme o budoucnosti společné zemědělské politiky, tak eh, víme, že to je velmi velký sektor. Včera jsme měli také příležitost hovořit s nástupci Evropské investiční banky. Hovořili jsme také o eh, tom 30% cíli udržitelné energie eh, v rámci našich klimatických cílů, takže musíme eh, hovořit o využívání také fosfátů a zásob, které máme. Potom jde také o kvalitu půdy, kvalitu vody, ovzduší a tak dále. A já bych eh, apeloval na to, abychom to neodkládali, abychom eh, se zamysleli nad inovativními opatřeními pro zemědělce v celém eh, potravinovém řetězci. Víme, že řada cílů je obsažena v různých oborových směrnicích A to bychom také měli brát úvahu, ale i zemědělské podniky, které mají větší rozsah. Pan Celimovič. Thank you very much. Um, I would like basic things. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodajovi a chtěl bych říci, jak moc se vážím této zprávy. Jde o to, jak dát co nejvíce příležitostí novým inovacím a zlepšit také image eh, zemědělství. Chápu, že tady také pane řada obav o zaměstnanosti, je tady, jaký to bude mít dopad na zaměstnost, jaký to bude mít dopad na další aspekty, ale eh, rozhodně bychom umožnit měli, protože tady jde hlavně o to, že zemědělství je vnímáno jako zastaralé, neefektivní, znečišťující, škodlivé a tak dále. A to prostě není pravda. Některé věci eh, možná lze zlepšit, ale já si myslím, že v této zprávě bychom měli přistupovat eh, pozitivně, měli bychom eh, to považovat za součást toho ozelenění zemědělské politiky, zlepšení příležitosti, jak zachovat biodiverzitu, anebo také právě jak zlepšit to vnímání zemědělství v očích veřejnosti. Největší část rozpočtu Evropské unie jde právě na zemědělství a celá Evropská unie je potom vnímána z tohoto pohledu, jak se v tomto odvětví eh, prostředky využívají. Takže já si myslím, že bychom eh, měli eh, přispět ke zlepšení povědomí, tedy aby to bylo vnímáno jako něco pozitivního, inovativního a ne jako škodlivý sektor a že to přispívá k zajišťování potravinové bezpečnosti takže to vítám. Velmi eh, to vážím chci popřát hodně štěstí panu zpravodaji. Děkuji, paní Deláje. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat Frodovi za jeho práci. Chtěla bych upozornit na tři body. U toho třetího, tam už se teď eh, hovoří o miliardách eh, tun vyhozených potravin. Já bych byla rád, kdybychom jasně definovali to, co je možné označit za plítvání potravinami. Už jsem také příslušnému komisaři zaslala mm, dotaz. E, u bodu 6 Měli bychom se zamyslet za novým systémem varování, e, měli bychom se inspirovat tím současným systémem, e, který máme a je také zajímavé věnovat více na podporu ekologického zemědělství, ale není to jediný způsob zemědělství, takže bychom se také měli nechat inspirovat i způsobem zemědělství, kteří také jsou šetrní k životnímu prostředí. A potom bod 8, k, tomu, k té inovaci, k tomu také chci mít komentář. Jde o zavedení rychlopásmového připojení Eh, k internetu v venkovských oblastech. I to by mohlo přispět k šetrnému eh, způsobu zemědělství. A i tady bychom se měli zaměřit na využívání tomu, čemu se říká big data, masových dat a zajistit eh, jejich ochranu. Děkuji. Poslední řečníkům je paní Evy. Děkuji. Já chci poděkovat panu zpravodajovi za to, že připravil toto stanovisko a že tady pokryl skutečně všechny důležité aspekty, které souvisí s budoucností zemědělství. Ovádí tady vlastně nějaký seznam těch nevyřešených problémů, hovoří o klimatických eh, změnách, o požadavcích populace, ale myslím, že bychom tam měli ještě uvést eh, dva koncepty, například role biodiverzity a její ochrana. Je to tady zmíněno velmi stručně, ale myslím, že by to tam mělo mít více prostoru v tom závěrečném textu. A měli bychom také zdůraznit, že bychom měli zvrátit ten současný trend a měli bychom e, usilovat o zlepšení biodiverzity. Hovoří se také o spotřebě půdy. Když jsme lidi ve výroční zprávě IEA, pořád nemáme žádné závazné cíle v této oblasti. A to je problém. Měli bychom také podporovat měkké biotechnologie. Například sklízecí eh, na řadí, které by umožňovalo pěstování více druhů eh, rostlin. Také bychom měli podporovat pěstování eh, našich domácích eh, druhů, eh, abychom minimalizovali dovoz semen eh, ze zahraničí. Také musíme lépe informovat spotřebitele o dostupnosti místních eh, odrůd, tak aby potom naši zemědělci více investovali do biodiverzity v našem prostředí. Myslím, že těmito způsoby bychom mohli výrazně přispět ke zlepšování životního prostředí a e, k umožnění nebo zlepšení biodiverzity. Děkuji a teď dáme slovo komisi panu Petersovi, aby zareagoval na naši debatu. Mr. Peters is not here, probably. Peters tady není. Okay. The commission is not here. Okay komise tady prostě není. Takže dáme ještě příležitost našemu zpravodaji, panu Zofolimu, aby uzavřel naši debatu. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří eh, vystoupili eh, v debatě. Eh, musím konstatovat, že tady panuje víceméně koncensus a proto se omezím na několik eh, stručných poznámek. Myslím, že bychom se neměli obávat eh, vědy a inovací a budoucnost zemědělství. To jsou věci, které jsou naprosto nezbytné. Měli bychom ale eh, nasměrovat vědu a výzkum správným směrem a umožnit přijímání nových myšlenek. Prošli jsme teď hospodářskou krizi, ale e, do určité míry třeba také krize hodnota. Lidé kolikrát e, přišli o vyhlídky a to doufám, že se v budoucnosti zlepší. Chci ještě připomenout, že huta pro předkládání pozměňovacích návrhu je 27. listopadu a hlasování na výboru by potom mělo proběhnout 21. nebo 22. prosince. A teď přecházíme k dalšímu bodu na našem programu. Já bych chtěl vezvat pana Bertoliniho z OMS, aby přišel sem za námi, abychom mohli začít výměnu názorů. o zprávě Světové zdravotnické organizaci, o eh, potenciálu, karcinogenním potenciálu červeného masa a zpracovaného masa, což v posledních týdnech se eh, velmi bouřlivě projevilo na mediální scéně. A já vám potom to budu hned dám slovo, abyste mohl prezentovat eh, tu zprávu Světové zdravotnické organizace, jaký to má mít dopad a jak bychom se k tomu mohli postavit a potom dáme slovo ostatním kolegům. Pane Bertolini, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání výboru ENVI Evropského parlamentu, eh, abychom se mohli vyjasnit eh, výsledky, které jsme předložili eh, k výzkumu karcinogenety. Tak, já myslím, že to bylo hodně reflektováno posledních eh, týdnech a eh, také z různých eh, hledisek komentováno a tak dále. Takže nyní monografie naší, naší agentury IAC. My vytváříme jakousi encyklopedii karcinogenů a, a v podstatě se snažíme Eh, posuzovat eh, jednotlivé potraviny podle toho, jestli jsou nebo nejsou karcinogenní. Nic mezi tím ano nebo ne. Eh, vyhodnocujeme chemické, fyzické, biologická činidla, vystavení eh, expozici tedy eh, životnímu prostředí, eh, v zaměstnání a také potravinám, léčivům a tak dále. Už jsme jich vyhodnotili zhruba tisíc nebo skoro tisíc a to ještě můžeme tady později rozebrat. No a mm, my můžeme říct, že mnoho národních a mezinárodních zdravotnických agentur využívá naše výsledky. Eh, naše vyhodnocení červeného masa, zpracovaného masa eh, vzniklo eh, na základě doporučení našeho vědeckého výboru. Tento výbor je nezávislý a rozhoduje, čím bychom se měli zabývat. Doporučuje nám tedy, které látky máme analyzovat. Mnoho vědeckých studií se právě k tomuto tématu odehrálo v minulosti No a poslední eh, doporučení pochází z roku 2002. Čili eh, bylo zde 22 nezávislých vědců, kteří také museli eh, písemně přehla, prohlásit, že ne, nejsou v žádném střetu zájmu. Bylo provedeno, respektive vzali jsme si 800 epidemiologických studií, experimentálních studií, které jsme prošli a analyzovali během šesti měsíců. No a nakonec jsme tady eh, eh, dohromady sesedli v uzavřené místnosti a došli jsme k závěru. Nyní eh, jaké látky analyzujeme. Na jedné straně to je červené maso, to znamená hovězí, skopové, vepřové, koňské a tak dále, ale netýká se to kuřecího, respektive drůbežího a ani divočiny. A za druhé e, zpracované maso, čili e, jakékoliv maso a někdy je tam tedy i drůbež, poněvadž se obchází, e, nachází tedy v tom, v tom mixu. A takové, které zpracované třeba že posoleno eh, nebo uzené nebo mm, a tak dále. Eh, závěr je asi takový, že eh, zpracované maso je karcinogenní pro lidi a způsobuje zejména kolorektální rakovinu a je karcinogen řady 1. Červené maso, tady je pravděpodobně karcinogenní pro lidi. Nemáme tady žádné dostatečné eh, důkazy, čili eh, můžeme pouze říci, že nemůžeme zcela vyloučit karcinogenitu. Eh, relativní riziko pro ty, kdo jedí zpracované maso, je asi takový, že 18%, že tedy za na každých 50 gramů denní spotřeby masa eh, znamená to o 18 vyšší riziko kolektální eh, rakoviny ve srovnání s lidmi, kteří eh, toto maso nepožívají. Nyní několik slov k té definici, na čem jsme se skutečně dohodli a co bylo sděleno. To, tady to porozumění je velice důležité. Eh, tady to skupina, to, to eh, čili eh, ne, my to rozdělujeme na to, zda je něco kacogení, nebo není ano nebo ne, ale nekvalifikujeme, nakolik je to nebezpečné pro obyvatelstvo. Čili skutečně toto je ta definice de facto červené maso se tím dostává do stejné kategorie v této klasifikaci jako třeba, eh, jako třeba kouření, eh, alkohol, ty jsou taky, čili je to, je to otázka jenom, eh, je tady vliv na zdraví nebo není, ano nebo ne, a je to ano, stejně tak třeba u těch cigaret je to ano, ale neříká se nic o tom, do jaké míry. Takže máme tady skupina jedna, že je jistota, že způsobuje eh, rakovinu, eh, dvě a je to eh, pravděpodobnost a čtyřka je nespůsobuje. A nyní k těm relativním rizikům. Čili máme tady látky, které jsou ve skupině 1. Tady vidíme, že je to zpracované maso, zvyšuje riziko rakoviny 18 Eh, kouření 20 až 30 cigaret za den zvyšuje riziko eh, plicní rakoviny 20 eh, až 25 násobně. A 4 až 5 sklenic vína nebo piva je zvýšením ústní, nebo rakoviny ústní dutiny, tedy pravděpodobnosti o 180 Čili tady vidíte, že ty dopady jsou naprosto odlišné. když se podíváte na absolutní čísla eh, z této studie, tak tady můžeme říci, že zhruba z 8 milionů eh, úmrtí rakovinou je zapřečeno 1 eh, milion tabákem, 600 tisíc alkoholem, možná 50 50 tisíc eh, požvání červeného masa a 34 tisíc eh, uzeniny, salámy a jinak zpracované maso. Když se podíváme na jednu konkrétní zemi, a tady se zastavím u detailu. Podíváme se na Velkou Británii a předpokládáme, že kdyby tady okamžitě ze dne na den všichni přestali kouřit, tak by to znamenalo, že bychom měli eh, že by nedošlo, nedošlo k 64 500 onemocnění rakovinou plic. Eh, kdyby všichni Britové přestali jíst červené maso, znamenalo by to snížení počtu eh, případů rakoviny o 8800. No, eh, proč je to tak, takový rozdíl? Proč? Protože my tady máme e, sice malé riziko, ale červené maso jedí všichni, takže proto je to až 8 tisíc, ale třeba e, kuřáků je jenom malé procento a e, proto tedy toto číslo. Tak, proč je červené a zpracované maso karcinogenní? Tak především z chemických důvodů. Máme tady máme tady určitou molekulu, eh, takzvaný hem, který se obsahuje v hemoglobinu a to způsobuje určité podráždění eh, buněk ve střevech a může to vést tedy k proliferaci buněk a tak to tedy potom může vzniknout, eh, vzniknout rakovina a rovněž tady možnost stimulace karcogenních bakterií. Tady, tady máme nitráty, které se obsahují ve zpracovaném mase a ty se mohou eh, občas změnit, takže opravdu v tom eh, eh, střevě budou vznikat kancerogenní chemikálie. No a pak je tady ještě otázka tepelného zpracování, skutečně tím, že, se, že tady červené maso projde ohněm, může, mohou vznikat další kancerogenní látky. Eh, když se podíváme na to, eh, jak to zpracoval eh, tisk, tak vypukla určitá panika. Nicméně to, hodně, hodně se tedy eh, hodně se eh, psalo o tom, že červené maso může způsobit rakovinu, tak eh, hodně se to propíralo a v některých zemích dokonce úřady vydali doporučení nejíst červené maso ve Švédsku, jíst ho maximálně 500 gramů denně. Austrálie doporučuje červené maso pouze k občasné spotřebě v malé množství. Ta studie z roku 2003, eh, tady už máme studii, kde bylo doporučení, dáno doporučení, že eh, lidé, kteří nejsou vegetariány, by tady uzeniny a další pracované maso eh, měli pokud možno nekonzumovat, nekonsumovat malé množství. Čili toto posouzení masa je třeba zasadit do rámce doporučení eh, zdravých potravin. Čili máme tady další živiny, proteiny, eh, vitamíny a tak dále. Eh, tady vidíte prostě doporučení pro zdravou dietu. V současné době je tedy doporučením pokud možno se vyhýmat uzeninám a podobně a poněvadž je zde to karcinogenní riziko plus eh, vysoké množství kalorií. A co se týče eh, červeného masa, eh, tak omezit jeho příjem jenom proto, aby bylo možné tedy doplňovat doplňovat bílkoviny a tak dále. Doporučuje se naopak jíst mnoho ovoce a zeleniny a nesolit a nesladit a nepít alkohol. Takže tolik k naší, tolik k naší prezentaci. Ano, děkuji vám za tuto prezentaci a děkuji vám také za vaše užitečná doporučení. No a teď je čas, abychom zahájili debatu v našem výboru. A já dávám slovo paní Carson Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla říci, že samozřejmě potravinová bezpečnost tvoří součást takových hlavních pravidel pro zdraví. Takže chci poukázat, jak je to důležité, je to předurčující zásadní. Nicméně na úvod, pokud dovolíte takovou kritiku, nechci zacházet do podstaty těch závěrů studie. Myslím si, že částečně by se mohlo říci, že bychom měli být do určité míry obezřetní v takovýchto sdělováních těchto údajů. Myslím si, že ten závěr by mohl být takový, že taková vyrovnaná dieta by mohla být opravdu dostačující, než úplně vymítit červené maso. Ano, zpracované maso může vést tedy k určitému riziku rakoviny. Myslím si, že tady tady někdo nebyl obezřetný, když eh, došel k takovýmto závěrům. Já si myslím, zatím nemáme přístup k té studii. Ehm, ta má být publikována až za několik měsíců. Takže myslím si, že spíš ten způsob, jak to bylo sděleno, je důležitější a zásadnější. Já tady nemám ehm, přístup k údajům, nemám přístup k samotné zprávě, ale k takovýmto tvrzením bychom potřebovali více studií. Tady se říká, že bylo analyzováno nějakých 800 studií, ale nevím do jaké míry. A také třeba klást si otázku, zda opravdu ten faktor zpracovaného masa, je to je nezávislý faktor, anebo je to ještě věc, která se potřebuje sločit s jinými body. Myslím si, že u tohoto tak důležitého tématu je forma, jakým se ten závěr sděluje, velice důležitá. A myslím si, že je zapotřebí provést mnohem zásadnější analýzu. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní tu máme dlouhý seznam žádostí o slovo, takže já bych předal slovo paní Grostet. Děkuji. To opravdu bylo velmi důležité Eh, iniciovat tuto debatu. Je potřeba eh, zlepšit osvětu, informovat spotřebitele, kteří eh, jsou znepokojení, či informace jsou znepokojivé. A přesto jste řekl, že tady je to, to maso je zdroj proteinu, není možné ho naprosto eliminovat z výživy. Jsou tady spotřebitelé, kteří by se klidně mohli ptát, Uh, nebo říkat, že už nebudou uh, jíst červené maso nebo uzeniny a potom naši producenti uh, budou mít strach, jaké to na ně bude mít dopad, že se sníží spotřeba a tak dále. Takže to je první věc. Vy říkáte, že to byly věci známé, že je potřeba konzumovat více zeleniny ovoce a vlákninu, které jsou právě v a zelenině, ale stejně tak víme, že hodně produkce ovoce a zeleniny obsahuje pesticidy a další chemické látky, takže ty jsou věci, které by mohly být karcinogenní. A bio nebo ekologická produkce se sice rozvíjí, ale nedostatečně zatím, aby to stačilo pokryt všechny potřeba, Ale tady zase spotřebitel se může ptát, protože eh, to je dražší často než běžná produkce a to také bude mít eh, nějaké dopady na spotřebu. A potom se nemluví vůbec o rybách, přitom víme, že i v rybách, které eh, byly produkovány způsobem šetrným životním prostředí, v dobré kvalitě, takže to jsou věci, které jsou dobré pro zdraví, ale potom víme, že jsou e, ryby z chovů, a nebo ryby, z, které obsahují hodně rtutě nebo dalších těžkých kovů. A potřebitel se vlastně potom může klást otázku, co vlastně má dělat, co má dávat e, za potravu svým dětem. Takže potřeba informovat komplexně a také s cílem uklidnit spotřebitele, protože všichni víme, že tady je spojitost mezi životním prostředím, bezpečností potravin, lidským zdravím a je potřeba dělat pokroky eh, v zasování potravinami, ale musíme nesmírně zanebávat ten aspekt informování. Mr. Eck. Děkuji, nyní pan Eck. Ja, ah, dankeschön, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že Světová zdravotnická organizace předložila tuto studii a já bych chtěl na úvod říci, že já už 20 let jsem vegan. Um, už eh, se eh, za to politicky tak neangažuji, ale prosazuji snížení spotřeby masa, eh, protože před pár lety vyšla studie Steiner, která také prokázala, jak škodlivé pro lidské zdraví je maso a samozřejmě těch eh, informací je více. Od té doby se v Německu velmi výrazně změnil způsob no, eh, stravování v Německu. Je tady čím dál tím více lidí, kteří vůbec nejdí maso nebo minimalizují jeho spotřebu. Eh, také počet eh, vegetariánů v Německu stoupl až na současných 8% a dále to stoupá, co je také pozoruhodné, je to, že se teď hovoří o tom, že eh, producenti tím netrpěli, spíše naopak. V Německu roste průmysl alternativní výroby masa na základě sejtanu, soji a ten růst je až dvojciferný. Já jsem hovořil s několika zástupci tohoto průmyslu, kteří byli na e, potravinářském e, kongresu v Kodesberku. A já jsem se ptal tady na ty alternativní e, produkty. A také velká skupina jako Reve nebo Miller a další. To jsou všechno velké potravinářské koncerny v Německu, které e, Eh, mění eh, to svoje zaměření a zaměřují se více na alternativní potraviny nebo alternativy k masu. Podle toho všeho, co víme, tak se jim daří dobře. U těch 18%, to už tady bylo zmíněno, to znamená, že eh, 18%, je tak 18% pravděpodobnost eh, vzniku rakoviny, ale kromě toho je také maso tučné a může vést dalším civilizačním chorobám k chorobám krevního oběhu, protože je tady vysoký, vysoká hladina cholesterolu a tak dále. A i ani ryba vlastně nemůže být alternativou. Eh, víme, že dochází k snižování populace ryb v mořích eh, během 20 eh, let zmizí ty základní druhy ryb, které slouží k eh, spotřebě a co se týče chovu ryb, o tom všichni vědí dobře, tam se používají antibiotika, ten, kdo se koupí od igla, tak v podstatě konzumuje přímo na talíři antibiotika. Ty samy také patří k té rizikové skupině protože to potom vede k rezistenci. Obecně spotřeba masa, a tím eh, se dostávám ke konci, eh, bude mít vliv také na jednání COP21. Včera vyšla také jedna vědecká zpráva, která říká, že je těch 24 let se o 32% zvýšily, zvýšilo množství emisí v důsledku spotřeby masa. A pokud chceme zdravě eh, se eh, stravovat eh, v budoucnosti, tak bychom se měli držet právě těchto doporučení Světové zdravotnické organizace, tedy konzumovat méně masa, méně zpracovaného masa především. A teď mám otázku na komisi. Už jsme všichni uznali, že škodl, cigarety jsou velmi škodlivé pro lidské zdraví a na těch balíčcích cigaretách kouření zabíjí neměli bychom tento přístup použít a označovat tímto způsobem i maso, a říkat příliš vysoká spotřeba masa eh, škodí zdraví. Děkuji. Thank, thank you very much. Děkuji vám. Pan Housling, prosím. Ja, ich, ich danke Ihnen ausdrücklich für die... Já vám děkuji za vysvětlení a za vaše prezentace, to je velmi důležité. Eh, aby nedocházelo k relativizaci tohoto tématu. Eh, někteří si neuvědomují hierarchii těch různých rizik, a tak která ta rizika jsou vážnější než jiná. Teď si uvědomujeme tedy riziko s potřebou masa. Na veřejnosti o tom se vede velmi bouřlivá diskuse. Někteří to využívají k vedení kulturního boje za určité hodnoty. Eh, to mi nepřijde moc rozumné. Eh, vždycky si rád dám eh, kus eh, biomasa než nějakého průmyslu vyráběného tofu. Neměli bychom toto téma neužívat nějakému boje za nějaké hodnoty, ale spíše tady jde o informanost a o přiměřenost nebo to, aby naše strava byla vyvážena. Já myslím, že označování masa jako nepřepřečné by bylo už přehnané, ale spíše mě zajímalo, jestli například se budeme příkladu příkladu eh, Austrálie, eh, že budou vydávána určitá doporučení o tom, kolik by se mělo čeho konzumovat. Je evidentní, to už známe nějakou dobu, že eh, vysoká spotřeba masa může být nebezpečná pro lidské zdraví, ale vždycky je to otázka míry. A proto bychom měli se zamyslet nad tím, jak správně informovat naše spotřebitele. Chtěli bychom tedy vést další debatu o tom, co s tím dělat, ale opravdu si nemyslím, že bychom eh, měli provokovat k nějakým střetům a prosazovat eh, veganismus na úkor těch, kteří konzumují maso. Já si myslím, že takto antagonisticky tuto debatu vést eh, bychom rozhodně vést neměli. Thank you very much. Now, Mr. Děkuji, nyní pan Čírio. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice znepokojený. Já to musím říct. Já jsem očekával, že tato rozprava mě spíše více ujistí. Já to samozřejmě nechci spochybňovat, ty vědecké hodnoty studie, nicméně vzhledem k tomu mechanismu, jak se VHO této problematice mm, věnuje, mám takový pocit, že je tu trošku problém s komunikací. No, když řekneme, že na jedné straně Eh, se konzumuje mnoho masa, pije se hodně kávy, že to může být zdraví škodlivé, ale přece nesmíme opomínat také to, že to ovlivňuje také věk člověka, jeho druh diety, stravování, jeho přístup k životu a pokud to zjednodušíme a jednoduše řekněme, že konzumace masa ovlivňuje výskyt rakoviny, tak potom vlastně ani ten orgán, který byl pověřený vypracováním studie, vlastně nedostatečně dobře vykonává svoji práci. Já jsem si přečetl článek z roku 2013, v jednom eh, z odborných eh, amerických biologických časopisů. Oni tam provedli velice hloubkovou studii na základě posledních doporučení také pro VHO a výsledky jsou znepokojivé. Zmiňuje se tam, že 50,5 doporučení má velice nízké vědecké podložení. To znamená, tento časopis Eh, vlastně učinil toto vyjadření uprostřed toho vědeckého světa a z vaší strany vlastně na to nepřišla žádná reakce, takže mne znepokojuje to, jaké informace my vlastně dostáváme. A tady nejde jenom o prospěch pro obchodníky, ale o samotný způsob, jak se k té problematice přistupuje. A pak hlavně otázka komunikace, to je opravdu něco velice um, nebezpečného. Orgán, který má zastupovat členské státy v rámci VHO, a to, že se tedy učinilo doporučení pro všechny kompetentní orgány, které provádějí analýzy, ta, ti také provedli takové prohlášení, že je zapotřebí být velice opatrní při takových druzích prohlášení. Protože eh, prohlásit, že pokud budete jíst tolik a tolik takového takového masa, že to způsobí vás rakovinu, anebo zda eh, budete konzumovat více cukru nebo méně a podobně. Ovšem pokud budeme poskytovat i nadále takové informace, tak nevím, jestli to vůbec bude krok vpřed, ani eh, v tom vzdělávání, v tom šíření informací o stravování a podobně. Nesmíme zapomínat na to, že existuje jedna jediná pravda tedy jediná věc, která má fungovat. Stravovat se různorodě, jíst málo a být aktivní, mít fyzické aktivity a to jediné platí. A pokud chceme být důvěryhodní, i takovýto orgán jako VHO, tak si musíme v, i v komunikaci dávat pozor. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji názory předřečníků kteří byli skeptičtí v tomto um, způsobu komunikace. I mě ten způsob komunikace velice překvapil. A celá tato rozprava je velice důležitá. My jsme dlouho čekali na výsledky vědců a i mnozí významní vědci se eh, vyjádřili a ostatně už máme k dispozici i dostatek vědeckých podkladů, publikací, které poukazovaly na to, že pokud se jistým způsobem maso ehm, konzumuje, takže může být karcinogenní. Je tu o 30 vyšší riziko rakoviny různých druhů, národů, ať eh, tlustého střeva konečník raku prostaty, eh, slinivky a i další druhy patologií, které souvisí s metabolismem červeného masa a také zpracovaného masa. Ale pak je tu ještě jiné téma, a to také zmínil můj předřečník, že musíme komunikovat na základě vědeckých údajů. Ovšem mně není jasná jedna, věc. jasná jedna věc. aby se tento výsledek vlastně nějakým způsobem neokrátil o obsah. Tady se hovoří o procentuálním nárůstu rizika rakoviny v případě konzumace červeného masa v porovnání s bílým masem. Myslím, že by se mělo sdělovat také to, jaký vliv pak na to samé má i samotná konzumace bílého masa a o jaké míře expozice tu hovoříme, o jaké míře spotřeby. I toto je zapotřebí zadefinovat. My nemůžeme říci, že riziko je tady 18% vyšší. To je důležité zdůraznit, u jaké spotřeby. Ono všechno je relativní. Když dělíme nějaká procenta, například těch 18%, to jsou absolutní hodnoty a my u toho tedy potřebujeme sdělit, kolik té látky, kolik toho masa musíme skonzumovat, aby to riziko rakoviny narostlo o tolik. A pak je otázkou také, zda se to porovnalo také i s kombinovaným rizikem či s jinými riziky, protože ono to je rozhodující. My nemůžeme jednoduše jen hovořit o spotřebě eh, zpracovaného masa a nechat bokem spotřebu například alkoholu nebo zároveň do toho i kouření a podobně. A jsou to tedy velké vlivy. Eh, velkou moc má potravinářský průmysl, který se snaží odstranit obavy které z této studie vyplývají. Panuje velké znepokojení na straně veřejného mínění ohledně zdraví. Nicméně otázkou je, že se tedy buď rozšíří studie, jejich horizont, nebo se jich eh, připraví více, a nebo zajistíme opravdu nezávislý vědecký průzkum, abychom měli co nejdříve, co nejdůvěryhodnější informace. Děkuji. Nyní pan Barco. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si také myslím, stejně jako předřečníci, že aby to fungovalo, tak by bylo zapotřebí, abyste nám poskytli opravdu konkrétní údaje, které to potvrdí ano či ne, že tedy červené maso je karcinogenní, protože se to může misinterpretovat. Tady se hovoří o 18%. Mm, vy jste velice jasně prokázal ten rozsah tu škálu, ale jak je to srovnatelné například s, kouřením? Těch 18%, co to znamená, pokud každý, eh, řekněme, z šesti konzumentů masa může u něho propuknout tento druh rakoviny, jaký to má dopad, jak, s čím se tu srovnává těch 18%. Srovnává se to tedy mm, tak, že, že toto můžeme používat jako referenční odkaz. Pak eh, ty odkazy jsou tu na Spojené království. Tady 80 eh, lidí, kteří konzumují zpracované maso, tak já bych si chtěl zeptat, zda třeba čerstvé, eh, červené maso pak není rizikové. Ty studie a vědecké výzkumy z velké většiny provádějí ve Spojených státech a tam se například konzumuje i maso sklonovaných zvířat. Navíc používají radiaci, aby ochránili to samotné maso. A to jsou naprosto odlišné situace, když je srovnáme se situací u nás. Pokud tedy zvážíme to, že toto riziko je opravdu velice zásadní, tak jsme se asi na posledním plénu zmýlili, když jsme rozhodovali, protože jsme nepodpořili podporu eh, býčích zápasů. Takže asi by bylo lepší je spíše podpořit býčí zápasy, než tedy tady tuto situaci, o které hovoříte. Merci, Merci monsieur le président. Euh, je... Děkuji, já nebudu mluvit příliš dlouho. Mně se také velmi dotýká eh, tato zpráva týkající se spotřeby červeného masa a zpracovaného masa, ale ptám se, nevím k tomu, že dnes hovoří o červeném masa, ale v podstatě, jak to říkala paní Kroste, tak eh, bychom také mohli hovořit o těch rybách z intenzivních chovů, o eh, zelenině, která obsahuje pesticidy, která má stejné účinky. Myslím, že podobné věci lze říct i o těchto věcech. A proto mám několik otázek. Chci se ptat, jestli existuje nějaká genetická predispozice, která potom zvyšuje tu pravděpodobnost toho, že člověk dostane rakovinu červeného masa. A potom se chci ptat, jestli je tady nějaký efekt genetické, modifikovaných organismů. Vy jste to také uváděl. A potom, jestli je nějaký rozdíl mezi ekologickým nebo biomasem a průmyslově eh, produkovaným masem. Tak to se chci zeptat na to. Označení. Já jsem dostal něco, co je odstrašující. Eh, to ve velkém francouzském supermarketu. Eh, je to označení Eh, eh, eh, označení původu, kde se uvádí Jižní Atlantik, ale přitom je tam je evidentní, že to je ze Severního Atlantiku. Thank you very much. And now the last speaker, Miss A. Děkuji, paní Evy. Sí, grazie. Um... Mm. Děkuji. Já jsem se také chtěla vyjádřit i k tomuto tématu první řadě chci poděkovat za ten úvod. Já si myslím, že vše závisí na interpretaci témat a interpretaci vědeckých výsledků. Pokud jsou jejich výsledky negativní, tak jsou kritizováni a pokud jsou pozitivní, tak se podporují. Takováto informace je pro mě velice zajímavá. Já jsem polovinu svého života vegetariánkou a jsem přesvědčena, že osobní výběr a způsob, jak se stravujeme, je velice důležitý. A měly by se eh, vytvářet i specifická doporučení v rámci politiky. A proto ta vaše studie by mohla být východiskem pro hloubkovější úvahu nezávisle na tom, že spotřeba nebo nadměrná spotřeba masa může mít zdravotní dopady. Pak je tu i další otázka. Otázka intenzivního chovu dobytka za účelem tedy produkce masa kolik ovlivňuje ten intenzivní dob chov, chov dobytka, jaký to má vliv na odlesňování, na klimatické změny a na ty stávající zemědělské modely a podobně. Já si myslím, že to je velice dobré východisko pro takovou hloubkovější úvahu, protože ono všechno se vším souvisí. Nacházíme se na jedné jediné planetě a měli bychom se tedy všichni snažit o ten nejlepší vědomý výběr pro všechny, protože nadměrná spotřeba červeného masa nás vede i k nadměrnému využívání přírodních zdrojů, které jsou omezeny. Já bych rád nyní předal slovo komisi, aby se k tomuto tématu také vyjádřila. Děkuji. A já bych chtěl poděkovat za prezentaci zástupce VHO. Myslím si, že v tuto chvíli k tomu nemáme příliš mnoho co dodat. My jsme si poznamenali, co tu zaznělo v debatě a budeme tedy čekat na zveřejnění toho kompletního monografu, kde se mohou odpověď, objevit právě odpovědi na ty otázky. Jak ale pan Bertolini zdůraznil, ty záležitosti týkající se masa a rakoviny už se objevují ve vědeckých publikacích po několik let. Z našeho hlediska komise toho přístupu veřejného zdraví my se zaměřujeme spíš na tu zátěž, kterou představuje rakovina, jiné chronické onemocnění. Samozřejmě stravování a fyzická aktivita, to jde ruku v ruce, a jsou to důležité jiné další faktory, na které je třeba se zaměřit a strava je jedním z nich a myslím si, že už u jiných příležitostí tady ve výboru jsme o tom eh, hovořili, že ten přístup musí být komplexní. Také se zabýváme eh, vývojem rakoviny v Evropské unii. Víte, že eh, rakovina tlustého střeva je mm, téměř ta s nejvyšším počtem tady v Evropě a my se tedy zabýváme těmito údaji, sledujeme také vývoj těch vědeckých poznatků a velice se těšíme, až si tedy budeme moci přečíst ten eh, další kompletní díl eh, agentury IARC. Děkuji vám a následně po této velice aktivní debatě si rádi vyslechneme i odpovědi z VHO, protože myslím, že ta samotná debata za posledních několik týdnů byla aktivní i v médiích. A myslím si, že z toho důvodu je třeba záležitost objasnit Musíme tedy jasně sdělit, jaký je ten výsledek studií, ale sami si přejeme vědět, za jakých podmínek byly vypracovány ty studie, protože je jasné, že je to hodně eh, založeno na určitých předpokladech a my je potřebujeme znát. <clears throat> Děkuji, já chci poděkovat všem, kteří Eh, vystoupili v debatě eh, nebo měli velmi relevantní komentáře. Já bych chtěl zareagovat na ten první, eh, což je velmi důležitá věc a já si uvědomuji, že je to relevantní a to je pozdní zveřejnění této studie. Několik z vás na to upozorňovalo. Ano, je to problém, já v tom s vámi naprosto souhlasím. Ano, je. u nás to bylo předmětem interní diskuse. No plná zpráva, která obsahuje zhrnutí všech těch eh, předmětných studií a bibliografie, teď eh, prochází další revizí, aby se zajistilo, že všechno skutečně, všechny ty odkazy jsou správně uvedené, ale to rozhodně eh, nepovede ke změně závěru této studie. Já si myslím, že ty závěry budou naprosto stejné. Ta analýza byla provedena velmi pečlivě. A souhlasím s vámi také tom, tedy že to mělo být zveřejněno co nejdříve potom zveřejnění té hlavní e, zprávy, my to bereme na vědomí a e, pokusíme se zabránit, e, aby se to neopakovalo. Potom zase řada poznámek týkající se souvislosti mezi konzumací červeného masa, ale i dalšími návyky stravovacími a dalšími, že tedy Eh, člověk může konzumovat kontaminovanou zeleninu nebo jiné faktory. A to je podle mě téma pro jinou debatu, debatu stravovací návyky nebo výživa obecně. Eh, že můžeme diskutovat o spotřebě cukru, alkoholu a tak dále. Teď, eh, co jsme prezentovali a co se snažíme na veřejnosti podnítit veřejní té studie, je to, aby eh, lidé skutečně si dávali pozor na zpracované maso, protože to je velmi rizikové. A je potřeba to samozřejmě zasadit do kontextu celkové eh, stravy. A přiměřená konzumace masa je samozřejmě akceptovatelná, to jsme také eh, prohlásili několikrát, uvádí se také v těch návrhých doporučeních a rozhodně to není v sporu se závěry naší studie. Takže, co se týče eh, toho vědeckého základu, tady se nemůžu souhlasit s panem Čírem. Já znám tu studii, o které jste hovořil, byla také velmi kritizována po zařenění interně, ale i v jiných vědeckých publikacích a skutečně jsou příklady, kdy doporučení eh, zdravotní veterinární organizace mohou být pochybňovány, protože ty vědecké eh, eh, poznatky nejsou úplně potvrzené, ale mohu vám říci, že v současnosti, kde publikujeme jakékoliv závěry, které se opírají na nějakých dřívějších závěrech nebo poznacích, tak to skutečně děláme velmi pečlivě a prověřujeme Eh, tu vědeckost eh, těch poznatků, takže tady nemohu přijmout vaši kritiku, protože k tomu už opravdu dnes nedochází. Možná, že kdysi dávno v minulosti tomu tak bylo. Já jsem rozhodně nepracoval v 70. letech ve Světové zdravotnické organizaci, ale dnes eh, tomu tak rozhodně není. I v roce 2013, to která byla kritizována za to nespojitost, tak tam to také neplatí. A potom, co se týče červeného masa, Eh, nebezpečnost eh, v porovnání se eh, zpracovaným masem. Při konzumaci 100 gramů červeného masa se zvýší pravděpodobnost vzniku rakoviny o 17%, ne tedy 18, ale a zase na rozdíl toho zpracovaného masa to bylo 50 gramů. Ta referenční hodnota je nula. O to se to, s tím se to porovnává. A co se týče interakce, o které řekl pan Pedičiny, ano, samozřejmě, že mohou spolupůsobit různé faktory, někdo hodně kouří a je vystaven azbestu, tak potom samozřejmě to riziko vzniku rakoviny bude mnohem vyšší než někdo, kdo e, nemá oba ty faktory, ale e, ta interakce se velmi těžko posuzuje a studuje. Ty studie, které byly provedeny, se specificky zabývaly karcinogenního působení Eh, masa v jeho různých formách. Pokud vím, tak eh, se tady nezvažovala nějaká další interakce s jinými faktory, jako je eh, prostředí a tak dále. A také řeč o tom, že potřebujeme nezávislý výzkum a upřímně řečeno, já se k tomu stavím trochu skepticky. Toto v podstatě byl co no, maximálně nezávislý výzkum byli věci, kteří nemají žádné zájmy. My jsme je žádali, aby prověřili všechny publikované studie v skutečně impaktovaných vědeckých časopisech, které sami mají ty vlastní revizní a kontrolní postupy. A e, my jsme požádali o jejich stanovisko. Já si myslím, že víc nezávisle to už opravdu být nemůže. Pokud máte nějaké nápady, jak zlepšit nezávislost, tak je od vás rád uslyším. Také chápu tu obavu související s tím místem, kde se ta studie prováděla. My jsme samozřejmě se zaměřovali spíše na eh, studie, které se zaměřily na určitou populační skupinu a potom je studovali po dlouhou dobu, třeba 20 let. Některé ty studie také byly spolufinancovány komisí, jako je studie EPIC, takže my jsme také přispěli k tomuto výzkumu a my podporujeme tedy ten výzkum, který sleduje nějakou skupinu lidí po dlouhou dobu a je tady několik evropských států. Nejsou to rozhodně jenom Spojené státy, takže to podle mě bylo velmi komplexní hodnocení toho dopadu červené masa. A také bych vám chtěl ještě připomenout ten biologický mechanismus, o kterém tady bylo řeč. To vůbec nesouvisí s původem masa nebo tím, jestli to maso je bio nebo není bio, ale týká se to těch molekul, které jsou přítomny v každém mase, protože je to podstata toho masa. To, eh, a potom to souvisí s tím, jakým způsobem se to maso uvaří nebo tepelně zpracuje. Eh, vůbec jako neříkám nic o tom, jestli je to lepší eh, jíst to hezké biomaso, které pochází z nějakého čistého životního prostředí, to asi je, ale k tomu se ta studie vůbec nevyjadřuje, nebo to vůbec nezohledňuje. Ale Eh, posuzuje ten biologický proces, který souvisí s přítomností určitých molekul v mase. A na závěr bych mohl říct, já v tom s vámi souhlasím, že tady ano, byl velký problém s komunikací, to je naprosto eh, pravdivé. Já jsem dnes přišel, abych tady hovořil jménem našeho eh, generálního ředitele Changa, který mě požádal, abych tady vystoupil jménem naší organizace. My jsme o tom vedli interní debatu. Ještě jednou to vše jdeme všechno analyzovat. Chtěl bych vám také oznámit, že tyto výsledky e, budou ještě analyzovány dalším panelem velmi brzy, kteří se na ně budou dívat z pohledu e, výživy. Jestli tedy je možné přijít s nějakými doporučeními množství, kolik by mělo být konzumováno nějaké průměrné hodnoty. A tato skupina bude svolána velmi brzy a bude právě analyzovat tyto výsledky eh, z pohledu té celkové eh, výživy pro člověka. A pane Lavio, já myslím, že eh, ode mě toto stačí. Děkuji vám za vaši přítomnost, za informace, které jste nám poskytl. Ještě chci ještě něco dodat. Ještě na jednu věc jsem zapomněl. jaká, jak vysoká je spotřeba masa v Evropě. My máme určité údaje ze studie EPIC. Eh, spotřeba zpracovaná masa na průměru eh, v Řecku je 11 až 19 gramů denně, to je nejnižší spotřeba a nejvyšší je v Norsku. 48 gramů pro ženy a v Německu to je 89, to bylo pro ženy a v Německu to je 89 gramů pro muže protože někdo se ptal na to, jaké jsou nějaké údaj o spotřebě masa, tak jsem chtěl doplnit. Děkuji, myslím, že tím můžeme ukončit tuto debatu. Děkuji vám za to, že jste sem přišel. Rozhodně to asi nebylo pro vás jednoduché. Takže děkuji a potkáme se znovu ve tři hodiny.